o minutu ticha, abychom si připomněli četné oběti japonského zemětřesení, které postihlo Japonsko minulý pátek a na výraz solidarity s miliony osob, které jsou bezdomova a bez prostředků. Grazie. Děkuji. Chtěl jsem vám také říci, že chci vaším jménem napsat dopis předsedovi výboru pro zahraniční záležitosti a obranu japonského parlamentu, abych mu vyjádřil naši solidaritu v tak obtížné chvíli pro jeho zemi. Chci vám také říci, že Úřad předsednictví afet rozhodl, že protokol, který umožňuje Ukrajině účastnit se programu Unie, je to na bodě, pod bodem 12 na pořadu jednání, eh, bude v článku 46 eh, řešen ve zjednodušeném postupu, to znamená bez pozměňovacích návrhů, bez debaty. Takže pokud nejsou žádné námitky, tak bych prohlásil tento protokol za schválený a bylo by to potom v zápisu, objevilo by se to v dubnu. Vidím, že námitky nejsou, takže je to takto schváleno. Dostalo se mě informace, že bychom měli udělat změnu v hlasování, protože pokud jde o zprávu pana Davida, jsou zde frakce, které ještě musí připravit hlasovací seznamy, zejména liberálové. Takže kvůli tomu bych nyní <clears throat> přistoupil k hlasování o zprávě pana Šivěce a teprve poté bychom hlasovali o zprávě pana Davida. Počkáme na hlasovací seznam, aby mohli hlasovat i liberálové. Prosím, vložte hlasovací karty. Můžeme zahájit. Pan Šivěc se chce vyjádřit, prosím. Děkuji bardzo. Pani předsedající. <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, já bych rád schrnula tuto práci. debata nebude rozprava, i když si myslím, že by to v podstatě bylo třeba, ale chci říct, že v rámci schůzek stínových zpravodajů jsme um, dospěli k tomu, že máme asi 200 pozměňovacích návrhů a z těchto dvou set jsme vybrali pouze minimum, takže to bylo na základě velmi intenzivní práce, měli jsme dobré partnerské vztahy a musím si říct, že vše probíhalo velice dobrým způsobem. Eh, stínoví zpravodajové byli často zastoupeni kvalifikovanými odborníky a to nám naši práci velmi usnadnilo. Ale byla tam jedna výjimka. Na všech schůzích stínových zpravodajů byla i paní Giacomo, zástupkyně EPP. E Já bych jí za to chtěl velice poděkovat. Do včerejška, do poledne, jsme připravili jistou variantu pro hlasování. Tato možná varianta získala silnou podporu různých politických skupin pro tuto zprávu. Ovšem odpoledne se politická skupina EPP ze dvou pozměňovacích návrhů stáhla. A to nám velice uškodilo v rámci našeho porozumění. Pokud se na něčem dohodneme a odpoledne se pak z toho někdo stáhne a už není možné potom nalézt kompromis, tak to eh, je něco, co je součástí politické kultury na jiných kontinentech, ale ne u nás. Bylo to v podstatě vydírání na poslední chvíli, velmi nás to překvapilo a proto dnes při hlasování budeme mít eh, velice rozdrobený kompromis. A to vše je bohužel důsledkem toho, že jsme neměli možnost ještě jednou přiložit, předložit své argumenty. Takovou příležitost jsme neměli EPP nás v podstatě opustila. V takovém případě eh, je možné jít již pouze jen cestou síly. A proto chci říci, že je to podle mě velice politování hodné. Síla zvítězila nad, zvítězila nad argumenty a v rámci hlasování budeme mít jistě obsahové spory. Děkuji. Děkuji. Nepředpokládáme, že zde bude rozprava o tomto tématu, nicméně dám slovo ještě panu Brokovi, který promluví za frakci a tím ukončíme diskuzi. Prosím. Pane předsedo, já chápu, že pan Sjevič možná není spokojen s tím, že v určitých otázkách máme různé názory, které ovšem byly formulovány tak, že tam byla možnost kompromisu. Já si myslím, že je to to nejnormálnější na světě, že pokud eh, máme kompromisní návrhy platné, takže pak politické skupiny se sejdou a debatují nad tím a při takové příležitosti prostě není automaticky vše převzáno, jen proto, že kolegové na některých místech mají představy o tom, že by se to mělo změnit. To je součástí normální politické hry a když máme k dispozici ještě když je k dispozici ještě půl dne, tak eh, pokud je k dispozici také dobrá vůle, tak je možné dospět eh, jaksi k dobrému kompromisu. Já lituji, že pan Sivič reagoval tak, jak reagoval. My máme dobrou vůli ke kompromisu, ale my musíme také zohlednit jaksi demokracii, která jde průzrezově všemi frakcemi. Já chci říct, že tady samozřejmě byla práce na kompromisech, ale na dvou místech pak došlo k tomu, že tam máme lehce pozměněnou pozici, ale přece není možné, aby na to někdo takto reagoval a i hned hovořil o politice síly. Non è prevista una Jak říkám, pane Lambergesi, nemáme na pořadu jednání debatu. Já jsem dal slovo zpravodaji a dal jsem slovo frakci. No dobře. Tak mě řekněte, bod, ke kterému se chcete vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já mám technickou poznámku o této eh, drobné výměny informací. Já myslím, že to, co tady zaznělo, nebylo zcela správně. To, že EPP se stáhla od kompromisního návrhu od eh, odstavce 5, to nebylo rozhodnutí skupiny, na skupině to nebylo hlasováno a určitě to nelze považovat za vítězství demokracie. Dobře, teď už ale půjdeme hlasovat a teď uvidíme, jak bude vypadat demokracie. Budete moci hlasovat o tom, co máme na stole. Ne, prosím vás, žádná diskuze. Budeme hlasovat odstavec 1, 36, pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Není mi to jasné. Musím to zkontrolovat. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33. Proti 23 pro. Zamítnuto. 42 staženo, 43, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 46, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 50. Kdo je pro? 49. Chcete to ověřit? Zajuji hlasování o 49. Končím hlasování. 34 ku 23 zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 50 elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Končíme. Chybí tři hlasy. 30 ku 25 zamítnuto. 51 odpadá. 52 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 53, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 54, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 56, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 2 k pozměňovacímu návrhu 57. Kdo je, kdo je proti? Zdrželi se přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Není to jasné. Ověříme elektronicky. 63. Zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 27 pro, 34 proti, je to zamítnuto. 64, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 65, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 66, kdo je pro, Proti? Zdrželi se přijato. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 70. Takže 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Řekl bych, že je to zamítnuto, ale nejsem si jistý. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 70. Končím hlasování. 31 ku 31, takže je to zamítnuto. 71. Kdo je pro? 71. Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Takže teď pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A teď rovnou 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Není mi to jasné. Elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 ne, 24 ano, je to zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 83. S ústním pozměňovacím návrhem 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato.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 Zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato, ale nejsem si jistý, takže prostě opět ověříme. 94 hlasujte. Končím hlasování. 31 ku 31. Ano, měl jsem správně, oprávněně pochybnosti, takže to neprošlo. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Ani tady mi to není úplně jasné, i toto musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování o 95. la Končím hlasování. Toto je schváleno. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Stovka je stažena, takže 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Není mi to jasné. Elektronické hlasování ke 102, prosím. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 24 proti, 39 pro. Schváleno 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Chcete ověřit 114. Zahajuji hlasování o 114. Končím hlasování. Třicet osm ano, dvacet čtyři ne, je to přijato. Kompromis čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Takže 126, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 127, kdo je pro? Kdo je proti? Nejsem si jistý. 127 elektronické hlasování. Hlasujte teď. Končím hlasování. Teď hlasovali všichni. O jeden hlas to neprošlo. 32 ku 31. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 132. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 135, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 136, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 137, kdo je pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 146. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato. 147. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 153, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157. Ne. 154 bylo přijato, takže 157 odpadá. A hlasujeme o 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 159 s ústním pozměňovacím návrhem 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 160, tam máme dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Není mi to jasné. První část 160 ověříme. Končím hlasování. 37 ku 24. Druhá část je stažená, takže 161, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Takže teď pozměňovací návrh 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 181. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 182. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. 182. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to nerozhodně, takže to neprošlo. Je to zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že je to zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 188. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Já bych řekl, že je to přijato, ale klidně to ověříme. 188. Hmm. Máme čtyři oči, možná máš pravdu ty, takže to ověříme. 64 hlasovalo, 45 ano. Sek- sekretariát by si měl vyměnit brýle. Vždycky se snaží být objektivní, ale občas se jim to nepodaří. Takže 189, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já bych řekl přijato, ale tentokrát to raději ověříme. 189. Čtyřicet čtyři ne, 20 ano, takže zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 196 s ústním pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11 stažena, takže 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Pro? Proti? Není mi to jasné. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 ne, 27 ano, takže je to zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné. 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 ne, 35 ano. Je to přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A teď 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Nejsem si jistý. Zahajuji hlasování o 1.30. Chyběl jeden kolega, ale už hlasoval i on. Končím hlasování. 32 ano, 31 ne, jeden se zdržel. Je to schváleno, ale velmi těsně. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35 tedy ověříme. 35. Chybí ještě čtyři hlasy. Končím hlasování. 38 ne, 25 ano. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 5. Pro? Proti. Zdrželi se přijato. 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. A teď máme závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 61 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o zprávě kolegy Davida. Mezitím už dorazily hlasovací seznamy i pro skupiny, které je neměly, takže můžeme přistoupit Hmm. Pan Vigenin se hlásí o slovo, prosím. Of... Děkuji, pane předsedo, pouze technická poznámka. Eh, jménem socialistů a demokratů. Pro budoucnost bych vás rád poprosil, eh, abychom na jednodenních zasedáních tohoto výboru eh, v budoucnosti nezačínali schůzi hlasováním, poněvadž měli jsme problémy Eh, jednak jsme eh, nestačili všechno si říci, jednak ne, všichni měli eh, hlasovací karty. Bylo by dobré, kdybychom to hlasování mohli pořádat vždycky až odpoledne. A za druhé, možná by bylo dobré odložit hlasování na plénu z Bruselu do příštího Štrasburku to je jenom, abyste věděli, jak o tom smýšlí méně socialisté a demokraté na tomto výboru. Prostě, abychom měli více času na projednání této zprávy. Dobře. K této druhé námitce rozhoduje konference předsedů. Jak to vypadá tedy s harmonogramem k té první věci? Mohli bychom to samozřejmě udělat odpoledne, ale měli jsme zde další věci, ministra a tak dále, takže jsme to museli zorganizovat velmi pragmaticky, ale samozřejmě vaše námitky můžeme posoudit a vzít je v úvahu, když nebudeme mít takovéto výjimečné záležitosti. Pane si věci, teď musíme hlasovat, nemáme na to čas. Dobře, 30 vteřin, ale opravdu ne více, prosím. Mně stačí 15. E, já opravdu jsem také pro odložení do Štrasburku, poněvadž budeme mít více šancí dospět k kompromisům. Pokud pan David e, bude souhlasit, tak my budeme chtít o toto odložení požádat. Tak hlasujeme o kompromisu 1 Davidovi zprávy. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 56. Kdo je pro? Proti, zdrželi se Zamítnuto. 59, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 60, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 stažena, 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 64, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 65, 64, bylo to jasné, ale jak chcete, zahajuji hlasování. Zahajuji elektronické hlasování o 64. Tři ještě nehlasovali, končím hlasování. 36 pro, 26 proti. Přijato. 65, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 66 ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část je stažena. 68, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 69, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 70 pro, Proti? Zdrželi se přijato. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 73. 72. Zahajuje hlasování. Ci sono ancora tre Tři kolegové zatím ještě nehlasovali, končíme však hlasování. 32 pro, 29 proti, je to přijato. 73, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 74, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 76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 Zdrželi se přijato. 81, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato. 82, kde je pro? Proti, zdrželi se přijato. 83, kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se přijato. 84 staženo, 85 kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86 kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 90, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 91, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. 92, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 93, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 94. Ústní pozměňovací návrh Sariuš Volský. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 95. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 100 s ústním pozměňovacím návrhem Gomez, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 101 staženo, 102, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 104, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 106 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 107, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 108, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 109, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 110, kdo je pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato, ale nejsem si jistý, takže hlasujeme elektronicky o 110. <clears throat> Mancano ancora tre voti. Chiudiamo la Chybí ještě tři hlasy. Končíme hlasování. 28 proti, 33 pro, je to přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto třináct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114. Kdo je pro? Takže 114. to přerušíme a pan David má slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych požádal kolegy, zda by mohli přijmout ústní změnu k tomuto pozměňovacímu návrhu a sice bude znít takto calls for the concrete pursuit of concerted negotiations, and these now are the words that are being... Toto jsou slova, která se přidávají eh, k současnému textu, eh, k textu a když jsou požádavky splněny and when requirements are met. Eh, Výborně, nejsou námitky, můžeme tedy hlasovat s touto ústní změnou.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 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 137. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 137. Zahajuji elektronické hlasování o 137. Končím elektronické hlasování ke 137. 35 proti, 29 pro, je to zamítnuto. A teď 140, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 141, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 142, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 143, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 144, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 145, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 146 pro, proti, zdrželi se přijato, 147, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 148, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 149, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 150, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 151, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. 165. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 166. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 167 stažena, 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 staženo, 171, kdo je pro, proti, zamítnuto. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 173, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 174, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 175, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 178, ne, kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 181. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 182. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 19. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 20. S ústním pozměňovacím návrhem Sariuše Volského. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Přijato 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 25. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 39 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 41. Pro? 40 chcete ověřit. Výborně. Zahajuji hlasování o 40.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 proti, zdrželi se přijato, 45, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to přijato. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 53 ne, protože kompromis 13 byl přijat, takže ústní pozměňovací návrh zpravodaje 0a kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16. Než budeme hlasovat o kompromisu 16, má slovo zpravodaj. Pane předsedo, eh, chtěl jsem jenom, aby všichni věděli, že tam máme překlep eh, místo 10. Eh, března, tam máme datum 11. března. Ano, bereme to na vědomí a budeme hlasovat o kompromisu 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 4, 5, 6. Pokud chcete, tak budeme hlasovat eh, En blok, prosím, takže 4, 5, 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sedmička stažena, 8 odpadá, protože 16 byla schválena. Deva, devítka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování zahájeno o celé zprávě pana Davida. Ukončujeme hlasování, i když dva kolegové nehlasovali. 58 pro, jeden proti, dva se zdrželi. Blahopřeji panu Davidovi. Skvělý výsledek. Pod následujícím bodem na pořadu jednání máme slyšení. Pan Nes se chce přihlásit do diskuze. President and, colleagues, uh, on, behalf of the, Liberal Group, I would... Pane předsedo, kolegové, jménem liberálů bych eh, chtěla poblahopřát kolegu Davidovi k jeho zprávě, kterou jsme schválili, ale chtěla bych také říci, že bychom raději odložili hlasování na plenárce až na Štrasburg, abychom mohli přizpůsobit svá stanoviska a přizpůsobit je také velmi rychlému vývoji událostí, ale nemělo by to být vykládáno jako neschválení této zprávy, my jsme hlasovali pro zprávu. Děkuji. Ano, bereme v úvahu. Ještě pan Howitt si chce vzít slovo, prosím. Velmi stručně, já jsem byl stínovým zpravodajem ke zprávě o spolupráci a já si myslím, že pokud to necháme tak, jak to je, tak to vypadá, že budeme obviněni z toho, že řešíme nerelevantní záležitosti. Já bych byl rád, kdyby výbor řekl, že bychom se možná mohli podívat na nějaké kompromisní návrhy do plenárky, abychom se ujistili, že tato zpráva bude aktualizovaná a relevantní. A prosím vás v tomto smyslu o spolupráci. Ano, jistě a velmi přesně dorazil pan ministr, už je za předsednickým stolem. Vyzývám kolegu Pasku, aby mě zde nahradil. Zdravím kolegu ministra a předávám vedení této schůze kolegovi Pasku. you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 Uh, Prosím, začněme, protože už máme 20 minut spoždění a máme před sebou bohatý program a musíme ji zvládnout včas. Rád bych přivítal na našem výboru pana Vaska Naumovského, který je místopředsedou vlády bývalé Jugoslávské republiky Makedonie pro evropské záležitosti. Vítejte, Rád bych také přivítal pana Čaky Majkakise, který předsedá výboru pro vztahy se zemí, která je zde dnes zastoupena, i ostatní členy této delegace. Myslím, že víte, že nazrála chvíle k tomu, abychom diskutovali situaci ve vaší zemi a také vaši kandidaturu. A potom, jak víte, budeme debatovat o zprávě o pokroku této země, budeme pokračovat ve své debatě a já doufám, že dokonce budeme všichni lépe chápat tuto situaci a budeme moci pokročit vpřed. Tímto bych vám rád předal slovo, abyste zahájil naše diskuzi svou úvodní prezentací. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za skvělou příležitost, že dnes můžeme před vámi a s vámi hovořit o tom, jaké události se v roce 2010 a nedávné době odehrály v Makedonii a já bych chtěl poděkovat panu Thalerovi za jeho eh, cenou zprávu a jeho příspěvek k evropské agendě a integrace naší země. A my doufáme, že naše spolupráce s panem Tálerem bude pokračovat taky v následujícím období. Eh, rád bych stručně zmínil nejnovější vývoj u nás. My si velice ceníme dialogu, který probíhá s Evropským parlamentem a s některými poslanci. Někteří z vás už navštívili naši zemi a my chceme pokračovat eh, v eh, naší evropské agendě. A toto je pro nás příležitost eh, projednat v záležitosti, které jsou ve společném zájmu a to je pro nás důležité a samozřejmě také pro vás a pro vládu Makedonie. Eh, letošní rok, respektive eh, loňský rok je desátém, pardon, 20. výročím nezávislosti na Jugoslávii. Za posledních 20 let Makedonie se projevila jako spolehlivý partner a spojenec Evropské unie. Vždy stála na správné straně, ať už to bylo eh, během krizí 90. let na Balkáně nebo v Kosovu v roce 99. Další otázky eh, zahraniční politiky naše země vždy se shodovala ve svých pozicích s Evropskou unii. Eh, my jsme neobcházeli v žádném případě Eh, žádná stádia, eh, která se eh, týkaly zbližování, to znamená stabilizační dohoda v roce 96, následná smlouva v roce 2000 a potom 2009, včetně doporučení Evropské unie na období do roku 10. Makedonia v současné době je v pozici, kdy budou zahájena jednání o členství v Evropské unii. Je to pro nás historická šance pro vládu a další instituce eh, Makedonie, ale samozřejmě je to společná evropská odpovědnost. Eh, Balkán nepatří ani do Afriky, ani do Asie, eh, patří do Evropy a my jsme přesvědčeni, že Evropská unie by měla převzít také svoji roli a svoji zodpovědnost v integraci tohoto regionu. Makedonský parlament přikládá nejvyšší prioritu evropské integrace naší země. E, toto je strategie, kterou sledovali dosud všechny makedonské vlády od vyhlášení nezávislosti. A shodujeme se také s nevládními organizacemi, s médií a s dalšími společenskými faktory a hráči. Myslím si, že většina z vás dnes je přesvědčena o tom, že pokračování evropské integrace je nezbytná pro naši zemi i pro celý region. Evropská unie do tohoto regionu investovala mnoho politicky i finančně a je třeba překonat zejména riziko individuálních blokád. Evropská unie a naše vláda se snaží tady eh, držet určité tempo reform. Eh, jakékoliv odklady by byly negativní, zejména by zranili mladé lidi v Makedonii, kteří si velice přejí integraci do Evropské unie a to znamená, aby mohli rozvinout své kreativní a podnikatelské schopnosti. Eh, náš region eh, žádá eh, aktivní politiku rozšíření. Možná, že v Evropské unii nyní probíhá debata o nedostatku nadšení pro rozšiřování Eh, bylo by lepší, eh, kdyby tato náda byla překonána. Evropská unie by se měla více zabývat otevřenými otázkami, které se nás dotýkají, včetně geografických a historických a eh, pokusit se o vyřešení problému a smíření na principu rovnosti aby nebyly tady brány za rukojmí úspěšné politiky Evropské unie z minulých desetiletí. Výhled na členství v EU je stále tím nejefektivnějším mobilizačním faktorem pro politické a eh, ekonomické reformy v Balkán, na Balkánu, stejně jako tomu bylo eh, v zemí střední a východní Evropy. Je to důležité pro stabilitu regionu a okolí. Eh, naše evropská perspektiva musí být neustále na očích a je třeba dále pokračovat v opatřeních, které budou opatřeními konstruktivního angažmá. Maďarské předsednictví a následné polské předsednictví vytváří jedinečnou příležitost pro oživení procesu rozšíření tím, že evropská politika se bude více, více eh, zabývat naším regionem a eh, používat pohled středoevropský. My se v Makedonii těšíme na zahájení přístupových jednání. My eh, jsme eh, splnili všechna požadována kritéria, což už bylo uznáno eh, Evropskou komisi, přičemž z toho vyplynula, vyplynula doporučení Eh, o zahájení přístupových jednání. Bohužel to vše je blokováno eh, tím takzvaným sporem o jméno, eh, který trvá už od 90. let. Toto by bylo třeba vyřešit také pod dohledem OSN bez dalších zdržení. Toto je spor, který otravuje naše mezinárodní vztahy a mm, je třeba pokračovat v dvoustranných jednáních přímo s Řeckem a také mm, jednání pod e, záštitou OSN. E, řešení by mělo být skutečně vhodné a přijatelné pro obě země a mělo by být dostatečně respektovat důstojnost obou národů. Evropská unie je takovým tmelícím prvkem v naší multietnické společnosti vyřešení této, tohoto sporu by nám potom umožnilo pokračovat v procesu evropské integrace. My žádáme, abyste nás v tomto podpořili. Ehm, nechceme nějaké zkratky nebo něco podobného, ale prostě standardní cestu směrem k členství v Evropské unii je třeba, aby došlo k trvalému uřešení, vyřešení tohoto dvoustranného sporu v zájmu regionu i stability a prosperity EU. Žádáme také, aby Řecko, jakožto je jeden ze eh, vlastně nejstarším členem EU v tomto regionu, aby eh, s se eh, iniciativně chopilo role a doufejme, doufáme, že tento, tato členská země eh, si bude počínat eh, zodpovědně a přispěje k oživení evropské perspektivy tohoto regionu. Makedonie je pozitivním příkladem vlivu Evropské unie v regionu se silnou politickou vůli, které se řídí jasným proevropským kurzem. Podařilo se nám už úspěšně absolvovat řadu reform. Eh, dohoda o stabilizaci a přidružení eh, už trvá 8 let a funguje naprosto bez problémů nám se eh, podařilo dosáhnout jednotlivých met a ta další bude v roce 2014. Makedonie je eh, stabilizujícím prvkem a 4% eh, svých ozbrojených sil se zapojuje také do mezinárodní misí. Eh, my nyní v letošním roce slavíme desáté výročí důležité smlouvy, ale také 15. výročí, které vedlo k naší dohodě o stabilizaci a přidružení. Eh, doufáme, že nastane další milník a to bude zahájení vstupních eh, jednání. Eh, možná, že bych tady zmínit ještě několik věcí, několik problémů, který je v návrhu zprávy vašeho zpravodaje. Zpráva o postupu integrace obsahuje několik doporučení pro institucionální reformu a také v naší společnosti a v tisku se rozvinuly debaty. Je tady několik upozornění. Za prvé jde o doporučení pro média v Makedonii. Bylo je třeba uznat, že v zemi je velká rozmanitost nových médií, nejenom tedy těch veřejnoprávních, a parlament chce zavést evropské standardy pro eh, uspořádání mediálního trhu. Eh, žurnalisté by měli být schopni eh, svobodně odvádět svoji práci bez zasahování a podobně. Jsme proti netransparentním schématům, netransparentním podnikatelským strukturám, které umožňují politické struktury. To všechno Eh, je eh, vysokou prioritou naší vlády. My, já bych taky chtěl upozornit na pokrok dosažený v oblasti justice. My jsme v minulých měsících schválili balíček zákonů, který má zajistit profesionalismus a nezávislost justice na politických tlacích a dále pokračování modernizaci našeho právního rámce. Pokud se týče reformy veřejné zprávy, vláda již přijala novou strategii, eh, která bude zvyšovat jejich eh, schopnosti a kapacity a zároveň jsme vytvořili společný orgán s Evropskou komisí, eh, kde se projednávají právě tato témata a doporučení. Dále jsme zaznamenali eh, pokrok směrem k fungující tržní ekonomice, eh, máme zhodu na ekonomické politice, která eh, vedla ke stabilitě makroekonomické i v podmínkách světové krize. Máme dobré výhledy na hospodářský růst v roce 2011 a samozřejmě je třeba ještě udělat mnohé. Makedonie zvládla krizi eh, způsobem, eh, který nás skutečně ujišťuje o tom, že jsme schopni nadále pokračovat před. Eh, dnes jsme přišli si vyměnit s Evropským parlamentem názory na integraci Makedonie a je to výrazem toho, že my si velice vážíme spolupráce s Evropským parlamentem a také samozřejmě stojíme o vaši podporu při zahájení našich přístupových jednání. Eh, Makedonie vnímá Evropský parlament jako symbol spravedlnosti, naděje a svobody a opravdu se těšíme na zahájení přístupových jednání. Myslím, že spolu jsme už ušli velký kus cesty, investovali jsme spoustu politického kapitálu a doufáme, že v budoucnosti Evropský parlament bude jedním z největších podporovatelů Makedonie, tedy integrace Makedonie do EU. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji a nyní pan Chatsimakakis který dostane slovo na tři minuty, pokud možno. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že jsem velice rád, že, zde, že nyní opět vidím pánu místopředsedy vlády Vasko Naumovského, který je častým hostem Bruselu a který nám vždy ve Skopě otevřel veškeré dveře. Ještě jednou děkuji za to, že dnes zavídal mezi nás. Máme velice úzkou spolupráci delegace Evropského parlamentu s našimi eh, přáteli z makedonského parlamentu. A chci říct, že já i Zoran Thaler jsme vždy nacházeli v Makedonii otevřené dveře a vždy jsme mohli otevřeně hovořit o všech problémech, které se vyskytly. Já bych vás zde chtěl, pane místo předsedo vlády, srdečně pozdravit. Je to přesně tak, jak říkáte, hospodářský vývoj ve vaší zemi je příkladný pro západní Balkán i navzory hospodářské a finanční krizi, která velice silně postihla zejména vaše jižní sousedy. Vy jste se docházeli i navzdory veškerých turbulencím v hospodářském sektoru od všeho, jak si oddělit a docházeli jste ekonomicky postoupit dál a proto jste příkladem pro celý region. Ta nevyřešená otázka jména, o které jste hovořil, přesně eh, ukázala eh, jistou věc, totiž že máme konflikty uvnitř eh, země, konflikty mezi etniky, já bych zde jmenoval zejména albánskou menšinu, pokud ji vůbec můžeme označit za menšinu. A to je poněkud znepokojující, protože, jak říkáte, letos slavíme desáté výročí dohody z Ohridu a přáli bychom si, aby vaše vláda, abyste o tom již hovořil, aby pan prezident pozval mezi jinými také Evropskou unii a na vaší straně bude pou, ne, nebude pouze parlament, ale myslím si, že se za vás postaví i rada a komise a podpoří vás a ukážou svou přítomnost, protože toto desáté výročí ohrické zmlouvy je opravdu uh, velice mimořádná příležitost. Já bych chtěla zde zmínit několik bodů, které se tak jak si vykrystalizovaly z posledních našich rozhovorů. Bod číslo jedna je to, jak se zacházelo s velvyslancem EU, panem Fuerem, on již velvyslanec není, před několika týdny odešel do důchodu. Ovšem on, nikdo se s ním oficiálně nerozloučil, on byl jedním z nejdůležitějších eh, faktorů, nejdůležitějších osobností, která se snažila vést vaši zemi na cestu do EU. On eh, byl těžce uražen poslanci vládní strany. Nikdo se s ním nerozloučil odpovídajícím způsobem. A já bych chtěl opravdu toto téma zde nadnést. Já vás zde, pane Fuere, srdečně zdravím. Vy jste vždy byl i pro nás, pro parlament, důležitým partnerem pro rozhovor. Hm, pak zde máme další bod a to je politický dialog. Eh, v vaší zemi eh, se budou konat volby. My vítáme, že jste vyhlásili mimořádné předčasné volby, ale já nevím, zda to opravdu povede k tomu, aby se situace uklidnila, protože politický dialog je velice intenzivní a hlavně velmi konfrontativní a to není žádný dobrý signál. My bychom si přáli, abyste vy v rámci nových voleb nás pozvali, jakožto parlament, jakožto smíšený delegaci, abychom mohli sledovat to, co se ve vaší zemi bude dít. Děkuji. A nyní má slovo pan Zoran Táler, zpravodaj. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za tuto příležitost, pane vicepremiére. Já myslím, že je velice dobře, že jste mezi námi eh, v Evropském parlamentu a že pokračujeme v pravidelném dialogu. Eh, Makedonie není dostatečně přítomná eh, v Bruselu a v Evropském parlamentu. Já bych vám chtěl poděkovat za konstruktivní spolupráci v naší činnosti a chci zdůraznit, že náš cíl je úplně stejný, to znamená ten, aby Makedonie se stala členem EU co nejdříve. To je určitě také názor eh, široké většiny kolegů v parlamentu. Od, eh, to je vlastně vidět od prvního návrhu tohoto textu rezoluce k Makedonii. Jsme přesvědčeni napříč politickými stranami, že je třeba zahájit vstupní jednání s Makedonií. To je důležité a na to bychom neměli zapomínat. Obecně ovšem eh, v debatě o této rezoluci se ukázalo, že napříč stranami panuje vysoká míra shody a eh, zřejmě to vyplyne také z dnešní debaty na základě 14 kompromisních návrhů, eh, do kterých jsme přetavili pozměňovací návrhy, které se sešly. Chtěl bych zdůraznit, že ti z nás, kteří monitorují vztah mezi Bruselem a EU Makedonii, mezi Washingtonem a Makedonii, my všichni tedy vidíme, že zde panuje vysoká míra zhody. Na jedné straně vidíme, jak mnoho Makedonie dosáhla, nejenom tedy v posledních letech, ale za celou dobu nezávislosti, ale také Máme tady eh, konkrétní eh, otázky. Nevíme, jestli ten vývoj je dostatečně rychlý. Chtěl bych zmínit za prvé politický dialog, o tom jste také hovořil, a za druhé interetnické vztahy Makedonie. A pak je tady otázka nezávislosti médií a justice. No a samozřejmě také je třeba, abychom měli co nejpřesnější plán, plán pro evropskou integraci. My v Evropském parlamentu bychom si přáli mít zcela jasný plán, který nám ukáže, jakým způsobem chceme dosáhnout integrace a mm, abychom ho tedy mohli eh, podpořit. Já bych potřeboval určité vyjasnění toho, co plánujete v oblasti politického dialogu v příštích měsících, eh, potom o něco více o nezávislosti médií a soudů a potom jakým způsobem chcete si připomenout desáté výročí Ohrické dohody. A pak nás zajímají samozřejmě vaše konkrétní plány o tom, jak eh, Eh, skoncovat eh, s tím eh, problémem, trvajícím problémem, který nám brání ve zahájení přístupních jednání. Možná bychom se také rádi dozvěděli, jak to vypadá s tím soudním procesem v Hágu proti Řecku. Dobře, a já bych nyní všem dal maximálně jednu a půl minuty, na další proslovy a nyní paní Janako si přeje dostat slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu místopředsedovi vlády Makedonie za jeho vystoupení. Zaujali stanoviska, která umožňují vyjasnit určité záležitosti týkající se vztahu s jistou členskou zemí. Protože není nic divného, když se vyjednává ve skupině, že některá země ze skupiny má námitky. Viděli jsme to i u Slovinska, když se jednalo o Chorvatsko. Existuje návrh eh, OSN v tom smyslu, že Řecko návrh OSN přijímá a vy ne. Žádná řecká vláda nemůže přistoupit na zahájení jednání, pokud se nevyřeší tento problém. Co tedy očekáváte, nebo co chcete dělat? Teď je balon na vaší straně hřiště. Řecko už udělalo své kroky. Ta věc je velmi praktická a velmi přímá. Jaká je Jaký je úmysl vaší vlády? Děkuji, paní Kopa. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu ministrovi za to, že mezi nás zavítal. Mně se zdá, že nám předložil eh, takový detailní přehled o situaci v jeho zemi. Ale je třeba říci, že některé trendy tam eh, nejdou právě správným směrem. Všechny eh, hlasy, které jsou kritické vůči vládě, jsou omlčovány. A politický dialog eh, také spíše skřípe. Země se vyvíjí k předčasným volbám, čili svým způsobem se příliš tedy nedaří. Jsou zde určité eh, záležitosti, eh, tedy zvláštně vztahy k našemu vyslanci Fuermi, také k americkému velvyslanci. Tady je více takových problémů. Já myslím, že Řecko se eh, je, si je vědomo svého řešení, že náš ministerský předseda eh, zahájil určité kroky a my doufáme nyní, že pan Grevský, váš ministerský předseda, také se ujme iniciativy a skutečně tím dokáže, že mu opravdu jde o dosažení řešení. No, Mr. Kovačev. Děkuji, pan Kovačev. Ten, господин вице-премьер, Dobré došli. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane místo předsedo vlády. Vítejte ve výboru pro zahraniční záležitosti. Chci vás ujistit, že naše velká většina si přeje rychlou integraci vaší země. Chceme vás přivítat jako plnoprávného člena Evropské unie a chceme, aby se makedonští občané cítili plnoprávnými členy, plnoprávnými občany EU. Udělali jste obrovský pokrok na cestě do EU. Pokračovali jste v reformě vnitřní politiky před volbami, zlepšili jste porozumění mezi etniky a vylepšili práva všech občanů, bez ohledu na jejich etnický původ. Bohužel, poslední dobou vidíme, že určití občané Makedonie hlásí, že jsou etnického původu z Bulharska a jsou předmětem nátlaku ze strany veřejných orgánů. To vše by se mělo stát eh, věcí minulosti, nemělo by to být důvodem ke zhoršení vztahu dobrého sousedství. A konkrétní otázka. Ze všeho nejdříve tedy vítám eh, váš záměr odhalit jména všech agentů tajné služby v Makedonii. Zajímalo by mě, jestli jste dostali od Srbska archívy, které jsou uchovávány v Bělehradu. A také bych vás rád požádal o to, abyste pokračovali ve zlepšování vztahu dobrého sousedství především s Bulharskem a Řeckem s tím, že budete respektovat jejich historii a bránit jakékoliv manipulaci s touto historií a bránit jakákoliv tabu. Myslím si, že tyto hranice by nás neměly rozdělovat, spíše spojovat. Pan Weigl, prosím. Thank you, chairman. Uh, eh, gospod... Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, vicepremiére, především dovolte, abych vás přivítal. A musím říct, že jsem eh, poměrně spokojený eh, s těmi pozitivní údaji, které jste tady prezentoval, ale eh, možná bych měl i několik kritických poznámek. Před pár dny mnozí poslanci našeho parlamentu dostali dopis od zoufalého mladíka, který formuloval to tak, že prostě formuloval pohled na stav věcí ve vaší zemi a to nám působí obavy. Já myslím, že by bylo dobré eh, tomu věnovat pozornost, poněvadž eh, toto reflektuje pohled většiny mladých lidí u vás. Neměli byste se obávat eh, únavy z rozšiřování. Rozšiřování to je prostě strategie EU a parlament určitě tento trend bude respektovat. Ale Myslím, že při řešení otevřených otázek byste měli být flexibilnější, modernější, eh, méně nacionalističtější, méně se odvolávat na historii a spíše pragmatičtější. Dobře, teď ještě jeden řečník a pak budeme muset uzavřít eh, uz, uzavřít eh, mm, seznam řečníků, takže ještě pan Lansdorf a protože my vlastně posléze budeme mít ještě eh, debatu o Makedonii. Pan Kukan. Děkuji. Eh, vítám eh, pana Novovského a také musím poděkovat za osobní přínos ke konstruktivnímu dialogu mezi Evropským parlamentem a jeho zemím. Mám tři otázky. Za prvé, politická situace před volbami. Jak víme, Eh, socialistické strany bojkotují parlament, což je samozřejmě velmi špatné a těžko přijatelné. A navíc tedy není hrozí, že se vůbec nebudou účastnit voleb. Včera bylo řečeno, že ministerský předseda se setká s lídrem opozice a bude o tom jednat. Čili mě by zajímalo, jak to nyní vypadá s účastí či neúčastí socialistů ve volbách. A dále Eh, pokud se týče eh, volebního zákona, jak to tedy je. Já samozřejmě eh, do toho nechci. Teď vlastně ten nový volební zákon a volby se mají odehrávat víceméně ve stejnou dobu, to je zvláštní. Dále, pokud se týče dohody eh, s Řeckem, to by mohlo být skutečně velice přínosné pro celý eh, region a eh, vlastně ta smlouva s Ochrytou bude mít 10 let, čili jak chcete toto výročí oslavit? Pane předsedo, chci říci, že pan kolega tam vzadu hovořil o nacionalismu. Nacionalismus ale není žádné privilegium, privilegium kandidátských zemích, bohužel ten existuje i ve členských zemích. Nacionalismus je to, co blokuje to, co je třeba udělat. A paní Žanaku o tom s právem hovořila. Já jsem velice rád, že na začátku hovořila o vyjednávání. Komise jasně řekla, že chce, aby se začalo vyjednávat. Parlament několika chce velkou většinou vyslovil pro eh, zahájení vyjednávání. Maďarské předsednictví mi minulý týden na můj dotaz odpovědělo, že doufá, že jistě tedy během trvání tohoto předsednictví bude se moci vrátit ke sdělení komise, ve kterém se vyzývá zahájit vyjednávání. Já se chci zeptat eh, našeho hosta, pokud tedy to chtějí všichni, eh, všechny instituce Evropské unie, tak proč k tomu tedy nedochází? Ano, máme blokádu, ale máme také prozatímní dohodu a proto se tedy prosím, proč eh, tato prozatímní dohoda v debatě nehraje žádnou roli. A na závěr osobní poznámka, paní kolego Markasi, já si nemyslím, že je správné, že jste tady zahájil debatu o panu Fuere. Já mám o panem Fuerem zcela jiné mínění, ale já budu fair a nebudu to tady nadnášet, protože si myslím, že tady to není místo pro to, abychom vedli debatu o tomto tématu. Děkuji a nyní má slovo pan Komucakos. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vítám vás, pane vicepremiére, do eh, Evropského parlamentu a v našem výboru. Eh, mám tady několik mm, stanovisek a pár otázek. Evropská unie vám dala statut kandidáta a jste vlastně už jaksi v předsíní Evropské unie. Kandidáti na evropskou integraci to jsou vždycky země, které mají stabilní a fungující demokracie. V posledních měsících ovšem se vaše země potýká s potížemi ohledně eh, voleb a předvolební kampaně a to všechno je spíše v rozporu s parlamentními procesy. Nyní se chystáte eh, jmenovat předsedu eh, volební komise a je mnoho pochyb o registrech voličů a tak dále, čili tam je ještě spousta nedořešených problémů. Eh, dalším problémem jsou volební práva pro diasporu ze zámoří tedy eh, vaši diasporu v, zámoři, v zahraničí. A zatím jsme neslyšeli žádné řešení tohoto problému. Otázka je vlastně, co se stane, jak se tedy mají vyřešit tyto problémy. A čili to skutečně jsou problémy na vaší cestě do Evropy. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla eh, uvítat eh, pana vicepremiéra a ujistit ho, že rozhodnutí parlamentu pro vaši vstup do EU stále existuje. Samozřejmě eh, zazněla tady různá eh, nebezpečí z nacionalismu a populismu a tak dále, poněvadž eh, tyto praktiky se objevují i v členských zemích. Ale já chci zdůraznit jednu věc. Pro vaši cestu do Evropy je velice důležité, abyste využili lidské stroje. Eh, místní samozprávy a zprávy nesmí být spolitizované bez, ohledy, bez ohledu na to, eh, co si přejí zrovna vládnoucí strany. Vaše země potřebuje nespolitizovanou a fungující místní zprávu. A já bych ještě ráda si eh, jaké kroky plánujete právě v tomto směru. Pan poslanec Stanok. Eh, srdečně vás vítám, pane vicepremiére, za skupinu ECR, jakožto eh, stínový zpravodaj. Já nesouhlasím s, mnohem s panem Stálerem. Ta zpráva je sice dobrá, ale nemohu říci, že by eh, makedonští politici byli, nebyli vidět zde v Evropském parlamentu. Naopak, myslím, že vy se velice snažíte být viditelní a e, určitě tedy e, tady máte spoustu přátel a s nimi se setkáváte vy i váš premiér. Já vám také chci poblahopřát vám a vaší vládě e, k tomu, jak se snaží řídit zemi v obtížné době a skutečně odsuzuji bojkot politického systému ze strany opozice. Podobně jako mnozí přede mnou, eh, také mě dělají starosti. Já jsem smutný, že se nedaří vyřešit ten spor kolem názvu, poněvadž to samozřejmě stojí v cestě pokroku eh, k evropské integraci. Eh, musím říct, že do Eh, vaší země přideká mnoho přímých eh, investic a myslím si, že vaše politika eh, nebyrokracie a nízkých daní bude velkou pomocí pro vaši zemi. Pokud se týče ochrické dohody, já jsem měl určitou obavu z možné islamizace mezi mladými lidmi zejména některými komunitami, ale já doufám, že se podaří eh, dát lidem perspektivu a že tady eh, vstupní jednání se brzy rozběhnou. Děkuji, pan Kirilov. Také já bych eh, chtěl vyjádřit potěšení z toho, že zde vidím pana vicepremiér. Já podporuji řadu kolegů, kteří jsou proto, aby vstupní jednání bylo zahájeno co nejdříve. Chtěl bych se zastavit u politického dialogu s jedním příkladem. Vy máte Radu pro evropskou integraci a my jsme byli velice rádi, když bylo rozhodnuto, že eh, tato rada vznikne. Nicméně eh, nyní ji vede, vedou lidé z opozice a eh, bohužel dostávám tady informace o tom, že nemají dostatek informací o pokroku evropské integrace. Jinak eh, mm, máme eh, jednu takovou negativní věc a to je to, že jakmile se někdo začne eh, vyjadřovat kriticky o vašem postupu, tak je potom nějakým způsobem stíhán. Já tady, tady nechci Eh, rozvádět problematiku našeho bývalého ambasadora, ale eh, skutečně je to věc, která se tak měla řešit. Děkuji, paní Pak. Eh, Bylo řečeno již mnohé, já bych chtěla připomenout jen dvě věci. Makedonie je zemí, která je nejdelší dobu kandidátskou zemí. Já mám pocit, že bychom si ani netroufli ponechat nějakou jinou zemi v regionu tak dlouho v kandidátském statutu. Já si myslím, že toto je špatně pochopený patriotismus. To je vlastně ta příčina, ten patriotismus v Řecku. A já si myslím, že řečtí kolegové by si měli uvědomit, že i v jejich zájmu, aby vlastně Makedonie eh, byla stabilní, aby vlastně tím prodlužováním tam neznikaly další etnické problémy které jsme se snažili pokrýt dohodou z Ohridu. Takže i Řecko by mělo mít zájem na tom, aby problémy v Makedonii neeskalovaly a proto si myslím, že proces, který se týká jména, by měl být konečně ukončen a mělo by se to dořešit. A chtěla bych vědět, ehm, proč tedy socialisté hm, bojkotují parlament. Ono je to kvůli té záležitosti s, tím, s tou televizní stanicí, kde, kterou, se kterou vláda údajně zacházela špatným způsobem, ale podle informací, které má k dispozici, šlo pouze o to, že vlastník této televizní stanice a dalších nebavitností neplatil daně. Takže mohl byste nám k tomuto podat objasnění, prosím. Děkuji. A děkuji a nyní má slovo pan hrabě Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přesně, chtěl bych začít tam, kde paní Paky přestala tedy mimo Řecka opravdu nikdo nechápe, který ten spor o jménu, dokonce to dopadá i na NATO a hraničí to opravdu stala, se stala absurdní záležitosti. Já se sice nevyznám v regionu tak jako kolegyně pak, ale máme například v Lucembursko, což je nemě, a v Belgii máme provincii, která se jmenuje Lucembursko a není to vůbec žádný problém. Co mi dělá obavy, když se podívám na kompromis číslo 5 a co tam stojí a týká se to politické kultury v zemi. Tam se to um, srovnává s Albánií. A pozor, tak Takovéto srovnání by bylo, mělo být velké varování pro všechny odpovědné činitele v Makedonii, protože uh, Albánie právě ztratila svůj status kandidátské země, protože se tam zhoršila kultura politického dialogu a pokud se Makedonie nyní vydá tím tím směrem, tak to bude opravdu závažný problém. A já mám otázku, která se právě politické kultury týká. Je pravda, že pan starosta Bitoli když eh, v určité příležitosti srovnával politiku Evropské unie vůči Makedonii, se srovná eh, s, vlastně s politikou eh, Jugoslávie za Tita vůči Makedonii. Je to pravda, pane místo předsedo vlády? Thank you, thank you the... Děkuji, pane ministře, máte slovo. Děkuji za vaše otázky. Rozdělím je do skupin, protože některé se týkají stejných témat. Je zde několik témat, které se týkají bývalého velvyslance OSN pana Fuoreho. Chtěl bych eh, připomenout, že pan Fuore byl přijat eh, premiérem, ministrem zahraničních věcí i mnou samotným a teď už nemáme žádného jiného velvyslance nebo vyslance OSN ve své zemi. Vyjádřili jsme ocenění jeho práci a jeho příspěvku k naší evropské agendě a doufáme, že i v budoucnu při svých dalších aktivitách se bude věnovat této věci. Byl v naší zemi déle než pět let a v průběhu této doby byl vždy velmi konstruktivní. Někdy byl samozřejmě kritizován a kritizoval také některé naše kroky, ale vždy to bylo pozitivní, v pozitivním duchu s cílem zlepšit eh, celou situaci. I za to jsme vyjádřili vděčnost. Pokud a politický dialog, je pravda, že opozice bojkotuje parlament, je to situace, která trvá několik posledních týdnů. A právě tato situace vedla k tomu, že v roce 2011 budou předčasné volby. Nemáme žádný jiný stát nebo kandidátskou zemi, kde by opozice bojkotovala parlament. My si myslíme, že to poškozuje imič naší země a právě proto jsme se rozhodli pro předčasné volby. Je to situace, kterou tedy známe z naší praxe a vláda, která má absolutní většinu v parlamentu, usoudila, že budou nejlepším řešením předčasné volby. Sešli se vedoucí, nebo tedy předsedové stran. Trvalo toto jejich jednání více než 10 hodin a předseda opozice souhlasil s tímto kalendářem předčasných voleb a my doufáme, že všechny politické strany, včetně opozice, i když mají pouze 18 ze 120 poslanců, budou jednat zodpovědně a já chci poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu, kteří vyjádřili obavy ohledně této praxe, která vedla opozici k tomu, že se vrátila do parlamentu. Myslíme si, že jak se snažíme splnit body, na kterých jsme se vzájemně dohodli. Podaří se nám zorganizovat předčasné volby buď na konci května nebo na začátku června. Opozice to snad nebude bojkotovat. Je zde několik otázek, které se týkají ohrické rámcové dohody. Plná implementace této dohody je i nadále prioritou naší vlády. Byl to jeden z příkladů, který stanoví normy pro práva menšin a etnik na Balkáně. Nemůžeme říct, že Makedonie má stejné standardy pro menšiny jako Švédsko, ale můžeme říci, že Makedonie může být vnímána jako Švédsko Balkánu, pokud jde o ochranu menšin, používání jazyka, zastoupení v soudnictví, v policii, na rozhodovacích místech, v parlamentu, místních orgánech a tak dále. Takže si myslím, že společně se všemi zástupci politických stran i s těmi, kteří zastupují komunity a menšiny přistoupíme k oslavě desátého výročí Ohridské dohody a společně s předsedou vlády bude prezident pořádat určité události spojené s těmito oslavami a budeme se snažit šířit ducha této dohody jak na centrální, tak na místní úrovni. Přineslo to prospěch všem komunitám, nejen menšinám a my jsme rádi, že zatím nedošlo k žádným velkým problémům při implementaci této dohody a budeme tímto způsobem pokračovat i v budoucnosti. Několik otázek se týkalo toho názvu, plánu z naší strany Ptala se na to paní Kopa, pan Kumucakos, paní Janaku. Já chci zdůraznit, že makedonská vláda chce i nadále hledat vzájemně přijatelné řešení, protože jde o naši evropskou integraci a euroatlantickou integraci, která je ohrožena tím, že se snažíme oddálit vyřešení, nebo že bychom se snažili oddálit vyřešení tohoto problému. Hledáme tedy kompromisní řešení, a když říkáme kompromisní řešení, znamená to, že toto řešení musí vzít obou stran. Řešení, které bere v úvahu stanovisko pouze jedné strany, není kompromisem. Řešení, které stoprocentně odráží přání jedné strany, nemůže být přijato z makedonské strany, makedonskými občany, protože to není kompromis. Naše vláda chce hledat řešení v upřímném dialogu spolu s Řeckem na základě dobré vůle. Myslíme si, že Řecko by mělo podpořit integraci zemí na západním Balkáně, protože je to nejstarší členský stát v regionu a protože mělo prospěch z principu evropské integrace. A tento prospěch by měl být dopřán i ostatním zemím v tomto regionu. Myslíme si, že vstup eh, Makedonie do EU a NATO by mělo být v zájmu Řecka, protože potom budeme moci sledovat eh, postoj eh, těchto dvou organizací k dění v našem regionu, protože na tom budeme pracovat, budeme pracovat pro společnou budoucnost našich národů. Pan posol se zmínil o dohodě, která byla podepsána v roce 1995. Makedonie souhlasila s tím, že změní národní vlajku. Řecko souhlasilo s tím, že nebude blokovat vstup naší země do mezinárodních organizací. Tato dohoda byla podepsána panem Papulasem, který je teď prezidentem Řecka, tehdy to byl ministr zahraničních věcí. Řecko velmi dobře ví, co tehdy bylo podepsáno. V roce 2008 jsme sledovali kroky našeho souseda na summitu NATO a nebylo to plně v souladu s ustanoveními ohridské rámcové dohody. Tato otázka se dostala před Mezinárodní soudní dvůr a my očekáváme, že příští týden začne veřejné slyšení. A podle toho, jak tento soud pracuje, tak ještě tento rok by měl být vydán rozsudek. Ať už je to závěrečné rozhodnutí jakékoliv, my jako vláda ho budeme muset respektovat a očekáváme to tež i od druhé strany. Je to tedy případ, který je u soudu a nechceme se k tomu dále vyjadřovat, než bude tedy toto slyšení u konce. Několik otázek se týkalo situace v médiích. Chci jen připomenout, že v uplynulých letech vzniklo několik nových sdělovacích prostředků, které působí v zemi elektronická média, tištěná média, jak uvádí návrh rezoluce. Měli jsme také netransparentní vlastnictví médií, které nám dělalo starosti Uplynulých týdnech se objevil případ, který si získal pozornost veřejnosti. Chtěl bych jen připomenout, že v Makedonii, stejně jako v jakékoliv jiné zemi, všechny právní subjekty musí platit daně, stejně jako všichni ostatní občané. Stejně jako média ve všech ostatních zemích. V uplynulých pěti letech finanční úřad kontroloval více než 90 subjektů, které se zabývají vydáváním médií, ať v elektronické či tištěné podobě. V několika případech byly odhaleny daňové nesrovnalosti, z nichž vyplynuly pokuty pro tyto sdělovací prostředky. Jedna televizní stanice dostala 300 tisíc euro pokutu, druhá 200 tisíc pokutu, zaplatili tuto pokutu stejně jako všechny ostatní právní subjekty v zemi. Nebyly zde žádné protesty v této věci. Prostě bylo zjištěno, že v minulosti nezaplatili některé daně. U dalších eh, národních televizí ještě probíhá vyšetřování. Daňové postupy jsme okopírovali z Německa, máme úplně stejná pravidla. Musím také říci, že generální ředitelství pro daně Evropské unie je pravidelně informováno o tom, jaké kontroly provádí naše finanční úřady v médiích. Proběhla kontrola také u jedné celostátní televize v minulých týdnech. Poslední údaje ukazují, že je zde asi 9 milionů eur nezaplaceno na daních za posledních pět let, že mají nedoplatky. Ačkoliv tento právní subjekt je sdělovacím prostředkem, věříme tomu, že musí platit daně jako jakýkoliv jiný subjekt. Chci připomenout, že nebyl jediný den, kdyby nevysílali sdělovací prostředky a kdyby nevycházely tištěné sdělovací prostředky v zemi. Chceme také bojovat proti organizovanému zločinu, proti daňovým únikům a také proti korupci. A proto nemáme žádný důvod k tomu, abychom kohokoliv zbavovali daňové povinnosti, ačkoliv se jedná o subjekt, který působí v oblasti sdělovacích prostředků. Je to tedy případ, který je před soudem, nemáme žádné prostředky k tomu, abychom ovlivnili rozhodnutí soudu a budeme připraveni vymáhat plnění tohoto rozhodnutí soudu, pokud k tomu dojde. Byla zde také otázka zmrazení účtu jednoho právního subjektu, který právě provozuje celostátní televizi. Připomínám pouze, že zmrazení účtu je prostředek, který existuje téměř ve všech členských státech, to znamená, že soud může zmrazit účty stejně jako v Německu, v Itálii, ve Španělsku, ve Velké Británii, ve Švédsku, v Belgii, zmrazení účtu je jeden z prostředků, které má soud k dispozici, pokud je potřeba zajistit určitou částku, která by měla být později k dispozici při řízení u soudu. Několik otázek se týkalo dobrých sousedských vztahů, ptal se na to pan Kovačev i někteří další poslanci. Makedonie veřejně prohlásila, že chce pokračovat v budování dobrých sousedských vztahů se všemi sousedy, včetně Řecka, Bulharska, Albánie, Kosova. Makedonie je jedinou zemí v regionu, která nemá žádné hraniční spory. Od Slovinska po Kypr tam není žádná jiná země, která by neměla hraniční spory. Makedonie před dvěma lety uzavřela tuto záležitost. Tam byly záležitosti ohledně hranice s Kosovem. Teď už je to všechno v pořádku, budujeme nadále dobré sousedské vztahy a jsme připraveni budovat konstruktivnější vztahy především s členskými státy EU, jako je Řecko a Bulharsko. Je zde celá řada věcí, která spojují náš, naše národy, jak s Řeckem, tak s Bulharskem a myslíme, že bychom se měli zaměřit na svou společnou evropskou budoucnost. Otázka ke státní správě. Makedonie, jako ostatní postkomunistické země, měla určité problémy se státní správou, protože v minulosti byla státní správa považována za administrativní křídlo komunistické strany, ale v uplynulých letech jsme se velmi snažili tuto situaci vylepšit. Od roku 2008 a 2009 vláda zahájila a novelizovala zákony, které upravují fungování státní správy. Pracovali jsme ve spolupráci se skupinou Sigma, kterou najala Evropská komise, aby se vylepšily tyto novely, aby tento systém byl co nejlepší a aby zde nebyly žádné politické vlivy do, ve státní správě. To je jedna z vrcholných priorit eh, vlády. Máme zvláštní ministerstvo, které se zabývá reformami státní správy a doufáme, že v následujícím období budeme pozorovat eh, viditelné výsledky. V současné době parlament projednává balík zákonů, jsou zde další kroky, které by měly být provedeny, hodnocení státních úředníků ze strany občanů a další aspekty, větší profesionalizace státní zprávy a novely, které byly schváleny ze strany odborníků z několika členských zemí. Máme také bývalého ministra informatiky, který je naším dlouhodobým expertem, který nás podporuje. A my děkujeme i všem ostatním členským státům Evropské unie, které přispěly k našemu úsilí v této oblasti. Dále pokud se týče eh, dotazu a komentářů Eh, pana Kirilova k Národní radě pro evropskou integraci, tak to bych chtěl říct, že v posledních dvou letech vláda poprvé včas eh, zasílá této Národní radě kvartální zprávy a informace a poskytuje zde naprosto dokonalý úplný přehled o legislativě a další evropské agendě. Myslíme si, že evropská agenda by neměla být součástí každodenní politiky, eh, zvláště v etnické politice a je to něco, eh, na čem bychom měli společně pracovat, nebo je to naše budoucna, budoucnost. Nechtěli bychom tedy kontaminovat evropskou agendu s každodenní, každodenní politikou a doufáme, že tak tomu do budoucna bude. Dále zde zazněla otázka pana Komocaka, jestli eh, eh, Řecko opravdu eh, je tím, kdo za všechno může a hovoří se tady o jakémsi složeném jménu do budoucna. Já myslím, že my jsme eh, nikdy neházeli vinu za problém v naší země v Řecku, ale je pravda, že komise už dvakrát dvakrát eh, doporučila, aby zašlo eh, vyjednávání a také země to se shodly na tom, že naše země splnilo všechny podmínky toho, aby podmínky členství to a Eh, byl pouze jedna námitka ze jedné členské země na to a my víme, která země to je. Nemusíme ho tady zmiňovat znovu tento stát. My jsme, eh, myslím, už toho prošli hodně eh, v té, tomto sporu o jméno. Zpočátku tedy, na počátku Řecko žádalo složené jméno, abychom se tedy jmenovali Makedonie, ale aby to bylo složitější jméno. Eh, druhý krok byl, že to má vysložené jméno s geografickou specifikací a posléze eh, navrhl, navrhl tedy návrh eh, s OSN, který byl složeným jménem s geografickým odkazem, byl Řeckem odmítnut. A e, poté e, Řecko specifikovalo, že chce, aby v tom méně byly e, slova buď severní nebo horní a plus geografické a poslední tedy krok, že tam bude jenom tedy horní nebo severní. Čili musím říci, že tato posloupnost řeckých názorů na roku neustále Eh, spíše zužuje manevrovací prostor, než eh, že by tomu napomáhala. Já si myslím, že Řecko se nemá čeho bát, nemá co ztratit eh, tady kvůli těm historickým nějakým právem. Opět slyšeli jsme tady srovnání Lucembursko a Belgie. Belgie má provinci Lucembursko a sousední země Lucemburska. Mezi těmito dvěma zeměmi není žádný sport. Jsou to země, které spolu spolupracují politicky, ekonomicky a to úspěšně. Já si myslím, že to by měl být model, eh, který by měl být obrazem pro budoucí uspořádání mezi Řeckem a Makedonii a pro další bilaterální spory eh, na Balkáně. Pak jsou také další eh, případy mezi spory mezi eh, členskou země EU a kandidátem, eh, že to Chorvatsko, ale prostě obě země, kandidát Chorvatsko a nová země Slovensko se shodly na tom, že jednání o vstupu by měla pokračovat a že v průběhu Eh, tohoto procesu se najde také řešení sporu. Já si myslím, že i toto je eh, vzor pro naší situaci. Taky bych chtěl ještě říci, že Makedonská republika nikdy eh, neměla v úmyslu chtít něco navíc, než co bylo aplikováno na země střední a východní Evropy my tedy jako chceme stejné podmínky a jsme připraveni splnit veškeré tyto podmínky. Chceme být tedy členem Evropské unie a spolu s našimi sousedy Řeckem a Bulharskem eh, chceme zaměřit evropskou politiku více k našemu regionu. Pokud jsem něco vynechal, tak se omlouvám a připomeňte mi to, prosím. Ano, Lustrační proces. To byl proces, který eh, proběhl podobně eh, ve střední a východní Evropě, mnoha zemích tohoto regionu. My jsme se také rozhodli přijmout podobný zákon, byl schválen v parlamentu, tedy je to úprava stávajícího zákona a je to vlastně eh, E, řešení otázek, o kterých se také psalo v tisku, zejména tedy aktivity bývalé komunistické tajné služby. Pak tady byla otázka určitých dokumentů, které patřily dříve jugoslávské tajné službě, které se momentálně nacházejí v Bělehradě a je třeba to nějakým způsobem právně vyřešit. Ale bylo prohlášeno veřejně, že e, toto by neměl být problém a něco k, může, může, k panu Metalskému. Podle slov, které jsme eh, potom slyšeli od něho na druhý den, tak eh, prý byl špatně citován. Nechtěl eh, nikoho s nikým srovnávat u příležitosti odhalení toho židovského památníku tedy mm, památníku holokaustu eh, ve Skopě. Ano, děkuji vám. My za chvíli budeme mít další debatu. Prosím ještě 10 vteřin, pane předsedo. A pokud pan eh, ministr a kolegové budou souhlasit, jenom jeden bod. Hovořil jste o rozhodnutí NATO v roce 2008 Eh, s tím, že eh, všechny eh, členské země na to nesouhlasilo s pozici Řecka a naopak, a že nedošlo k rozhodnutí. Já musím říci, my se blížíme k rozhodujícímu výnosu Hákského soudu a chci říci, že u NATO, NATO se jednohlasně shodlo a nebyl to výsledek řecké pozici. Bylo jasně řečeno, že jakmile je problém vyřešen, bude moci země vstoupit do eh, aliance. Um, no secret which was the country which... Ano, ovšem není tajemstvím, která země to byla, která eh, vznesla Eh, tu námitku. Já jsem neřekl, že všechny ostatní země eh, nesouhlasily, já jsem řekl, že naše země splnila eh, nezbytná kritéria pro členství a byla tam jenom jeden problém a my všichni víme, co to bylo za problém. Ano, děkuji vám, pane vicepremiére. Děkuji vám, kolegové, za projevený zájem a otázky a my budeme bezprostředně pokračovat eh, makedonskou debatou. Okay. Now, uh, colleagues, please. Kolegové, prosím, Musíme pokračovat dále v jednání. A nyní budeme znovu diskutovat o zprávě o Makedonii, zpráva o pokroku. Pan Táler. Pane Tálere, máte slovo. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Kukan instead of není od vás zdvořile, že mluvíte pouze s panem Kukanem a ne s námi ostatními. Kolik mám? Deset minut? Podívejte se. Když do 11.30 dokončíme tuto rozpravu, tak to bude dobře. Takže máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme měli velmi dobrou příležitost právě před chvíli vyslechnout si vysokého představitele makedonské vlády a můžeme pokračovat v práci na usnesení o zprávě o pokroku Makedonie. Chci poděkovat všem kolegům, kteří byli aktivní, navrhovali pozměňovací návrhy k tomuto usnesení. Já věřím, že se stínovými zpravodaji jsme velmi úspěšně našli cestu k co nejlepšímu výsledku. Snažili jsme se zahrnout do kompromisních pozměňovacích návrhů co nejvíce pozměňovacích návrhů kolegů. A myslím, že tyto kompromisy ještě vylepšily usnesení jako takové. Znovu musím říci, že je zde stanovisko velké většiny v tomto parlamentu, která navrhuje, aby Evropská unie zahájila jednání o plném členství Republiky Makedonie okamžitě. Zazněly zde dva návrhy v tomto smyslu od komise a my opakujeme tento návrh, toto rozhodnutí už několik let. Samozřejmě je zde několik otázek, kde se snažíme vyslat určité signály našim makedonským přátelům. A já bych jim poradil, já bych je požádal o to, aby to vzali jako seznam toho, co Evropská unie očekává, aby se splnila kodaňská kritéria a všechny ostatní záležitosti, které nám dělají starosti v okamžiku, kdy se kandidátská země přibližuje ke svému plnému členství. Nemám teď čas eh, podívat se podrobně na kompromisní pozměňovací návrhy. Řeknu jen, že je jich 14. Těchto 14 kompromisních návrhů zahrnuje několik desítek návrhů předložených kolegy. A samozřejmě já tam dávám plus. To znamená doporučuji ke schválení několik dalších pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. V kompromisu 1 znovu opakujeme, že bilaterální otázky musí být vyřešeny zúčastněnými stranami v dobrém duchu sousedství a s ohledem na zájmy EU. Já si myslím, že to je velmi důležité. V původním textu usnesení je také výzva na naše nejvyšší představitele, na vysokou představitelku Catherine Ashton a komisaře pro rozšíření, aby byli aktivnější při řešení této otázky, která je překážkou, která je tou berlínskou zdí, která brání Makedonii ve vstupu už po šest let. Bylo by to v nejlepším zájmu stability regionu a také v zájmu Makedonie a Evropské unie. To je z mé strany vše. Rád si vyslechnu, drazí kolegové, vaše další návrhy a připomínky a budu doufat, že budeme moci nadále pokračovat v naší účinné a příjemné práci i do budoucna. Děkuji, paní Janaku, prosím. No, a Mr. Kukan. So... A pan Kukan, promiňte. Thank you, Mr. Chairman, for giving me... Děkuji, pane předsedo, za slovo velmi stručně bych rád poděkoval zpravodaji panu Tálerovi za jeho práci na této zprávě a také kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. Doufám, že výbor přijme dobrou a vyváženou zprávu, protože země potřebuje podporu v procesu integrace a protože byla už příliš dlouho zdržována, blokována. A pokud ta situace bude i nadále pokračovat, vyvolá to jen další frustraci a napětí v zemi. Řešením by měla být pozitivní agenda. Zaměřit se na to, že se jedná o evropskou agendu. Tato zpráva vyzývá radu k tomu, aby zahájila jednání o vstupu. Nicméně pořád je zde celá řada problémů, které se v tomto procesu musí vyřešit. Měli bychom pomoci vytvořit podmínky, kdy by tyto problémy mohly být vyřešeny. Zpráva odráží určité obavy, které se objevily v posledním období. Blížící se předčasné volby budou dalším testem pro tuto zemi. Očekáváme také další pokrok v oblasti veřejné správy, soudnictví, boje proti organizovanému zločinu a korupci. Doufám také, že otázka názvu bude vyřešena co nejdříve. Myslím, že jsme našli dobrou půdu pro kompromisní návrhy s ostatními politickými frakcemi. Nicméně slíbil jsem, že zde nanesu žádost o určitou úpravu kompromisních návrhů, především kompromisního návrhu 2. Tam bych poprosil o oddělené hlasování té části, která hovoří o sousedských vztazích. Tuto část bychom mohli vypustit, jinak by ten kompromis zůstal stejný. A potom také kompromis 7 kdy máme slovo makedonské úřady, tak tam bychom vypustili to slovo makedonská, měli bychom tam pouze úřady nebo orgány, authorities, jinak by to zůstalo tak, jak to je. Děkuji. Děkuji a nyní paní Janaku. Děkuji, pane předsedo. Eh, zpráva pana Talera eh, podle mě, myslím, zachovává nejdůležitější prvky rovnováhy a myslím, že není třeba opakovat všechny argumenty, které jsem tady nastínila dříve. My máme eh, vlastního stínového zpravodaje pana Jakukana, Ehm, jsou tady jeden nebo dva body, horizontální body, které se týkalo tedy etnických Makedonců a Makedonie. Myslím, že tady ještě druhý bod a sice je tady výzva k okamžitému zahájení eh, přístupových jednání a to už tady zaznělo i dříve. Tato jednání Eh, jsou v zájmu jak Evropského parlamentu, tak Rady a je to věc, o které rozhodují národní vlády. Je to jejich exkluzivní pravomoc ve všech, za všech okolností. Je to exkluzivní právo každé jednotlivé vládě. A zopakoval bych jednu věc. Já myslím, že bez vyřešení tohoto problému asi vlády nebude, nebudou souhlasit. A pokud se týče prozatímní dohody a údajného porušení této smlouvy, tak eh, to bylo uzavřeno s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii, která nikdy toto provizorní jméno nevyužila, nepoužívala. Musíme uznat eh, skutečnost, že čím větší tlak se bude vyvíjet na řeckou stranu a to celkem nespravedlivě, tím obtížnější bude pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii vstoupit, tím déle zůstanou mimo. Takže my eh, chceme, aby tento tlak eh, polevoval a aby se úsilí napřelo správným směrem. Předsednictvo skupiny EPP nedávno navštívilo generálního tajemníka OSN a my jsme tedy naznačili, jaká je situace a k jakému vývoji dochází. A pan Ban Ki-moon eh, předložil praktický návrh, který, který Řecko eh, přijalo, ale druhá strana zatím nereagovala. Takže výzvy k okamžitému eh, zahájení vyjednávání to by skutečně eh, mělo být adresováno eh, vládě firmu a než tedy vůbec eh, je možné zahájit toto vyjednávání. Pan posl. Děkuji, pane předsedo. Já bych tě rád poblahopřál a a poděkovala panu Zoranu Talerovi za skvělou zprávu. Na jejím základě můžeme eh, jednat dále v našem výboru. Já si myslím, že na každé úrovni reflektuje skutečnou situaci eh, v bývalé, Makedonské, v eh, bývalé Jugoslávské republice Makedony. Já plně souhlasím s návrhem panem Kukanem, jelikož pojem makedonské úřady se dotýkají podstaty vyjednávání s OSN, tak myslím, že bychom se měli vzdát praktiky minulých eh, eh, let. Měli bychom hovořit o úřadech eh, nebo orgánech toho státu nebo orgánu, orgánech bývalé republiky a tak dále. Zcela krátce, aby nevznikla nějaká špatná představa. Známe realitu a musíme se pokusit se s ní nějakým způsobem vypořádat, ale přesto chci říci, že v Evropské unii neexistuje debata o jménu státu. Tato země se jmenuje Republika Makedonie a v Německu, ve Francii, ve Velké Británii a v dalších členských zemích nemá nikdo žádný problém s tímto názvem státu. Je to pouze jedna jediná země, která problém má a proto je to bilaterální problém. Bohužel pouze e, ústavní situací, která je jako e, taková, jaká je, jak to vysvětlila paní Čanaku, tak Díky tomuto se to stalo i naším problémem, ale my zcela jasně říkáme, že nechceme, aby tento problém nějakým způsobem zatížil zahájení vstupních jednání. A já jsem zcela eh, stejného názoru jako komise a jak to řekl i parlament několika usneseních, eh, že je totiž nejvyšší čas, aby se zahájila přístupová jednání. A já to říkám ještě jednou, možná to zní iluzionisticky, ale mělo by to být řešeno nezávisle na bilaterálních problémech protože ty bilaterální problémy je třeba, je vždy ještě možné dořešit během přístupových jednání. To není třeba dořešit před zahájením. Tam je ještě čas až k ratifikaci přístupové smlouvy jak k tomu například došlo v případě Slovenska a Chorvatska? Já jsem byl zpravodajem, jsem zpravodajem naší frakce pro Chorvatsko. Tam to také nebylo nutnou podmínkou, že je třeba vyřešit veškeré problémy mezi oběma zeměmi dříve, než se zahájí přístupová vyjednávání. Tam to bylo tak, že se nejdříve zahájila přístupová vyjednávání a pak se ten bilaterální problém v rámci přístupového procesu dořešil. Pane Tálere, chcete reagovat na to, co jste říkali kolegové? Děkuji za všechny poznámky a názory. Já si myslím, že příběh bývalé Jugoslávské republiky Makedonie je velmi známý nám všem, kteří jsme zde v této místnosti. Těžko na tom najdeme něco nového. V usnesení jsou některé nové návrhy v této oblasti a já osobně doufám, že naši vrcholní představitelé Evropské unie budou ještě aktivnější v tom, že budou pomáhat oběma stranám hledat a najít řešení. Nemůžeme takto pokračovat do nekonečna. Tato zablokovaná situace, kdy se nic neděje, není neutrální, je to negativní. Není to proces zachování současného stavu, vyvolává to frustraci a hrozí negativním pokračováním nejen v této zemi, ale také v celém regionu. Já tedy apeluji na všechny strany, aby byly zodpovědné. A to je také návrh vyplývající z usnesení jako takového. Těším se tedy na odpolední hlasování a na závěr, který proběhne příští měsíc na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji. Teď jsme si udělali představu o tom, co dělat, jak dále pokračovat a tím jsme uzavřeli tuto debatu a pokračujeme dále. Dostáváme se ke zprávě pana Provery o migračních tocích plynoucích z nestability. Rád bych tedy dal slovo zpravodaj Fiorelovi. Na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád na úvod poděkoval a to ne formálně, ale opravdu upřímně, především stínovým zpravodajům, kteří odvedli opravdu skvělou práci, dali mě cenné návrhy, které byly přijaty a začleněny do struktury zprávy k mému velkému uspokojení. Chtěl jsem také poděkovat kolegyni Kretu a Keller za stanoviska výboru DEVE a LIBE a také sekretariátu, který velmi přispěl k vypracování této zprávy. A poslední díky jsou určeny koordinátorům, protože svou důvěrou mě dali možnost pracovat eh, na zprávě, ve kterou velmi věřím a která mě už velmi dlouho zajímá. Nebudu opakovat důvody, o kterých jsem hovořil už v minulosti, které vedly k vypracování této zprávy a které jsou základem ze zprávy vyplývajících návrhů. Chci pouze zdůraznit, že tato zpráva je velmi aktuální vzhledem k tomu, co se děje právě v Magrebu a v Mašreku. Bylo předloženo 168 pozměňovacích návrhů. Dospěli jsme k devíti kompromisním návrhům a budeme mít tři pozměňovací návrhy. O nichž budou diskutovat předkladatele. Aspekt, který byl velmi diskutován, je především tedy situace Libie s tím, že bylo přerušeno jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libyí a to z jasných důvodů, které všichni známe. A kvůli tomu, že je tato země extrémně nestabilní. Zpráva vyjadřuje naději, že budeme moci znovu zahájit jednání když nastoupí nová vláda, která bude dodržovat demokracii a respektovat lidská práva. Další aspekt, na který se zde poukazuje, je potřeba vyvážit migrační toky především z jižních oblastí a migrační toky, které pocházejí z východu a které pravděpodobně budou přicházet i v budoucnosti. Jsou zde i kompromisní návrhy odkazující na zvláštní skupiny nebo menšiny, které jsou obzvláště zranitelné. Jedná se o nucenou či nelegální migraci. A máme zde také několik pozměňovacích návrhů. Vidím, kolega Montalto tady předkládal některé z nich, které zdůrazňují přírodní pohromy jako další aspekt, další příčinu migrace. Hovoří se zde o klimatické nestabilitě, nestabilitě přírodních, eh, přírodní situace a tak dále. Samozřejmě všichni, kdo chtěli, už se seznámili, alespoň v hrubých rysech, s obsahem této zprávy, takže to je z mé strany vše a já si rád vyslechnu názory kolegů. Děkuji. Ještě pan Montalto přeje si promluvit. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci začít poděkováním panu Proberovi, kterému se podařilo stát v čele stínových zpravodajů tak, aby každý kdo si tuto zprávu přečte, eh, může se připojit k názoru, že jde o zprávu vyváženou. Migrace, to víme všichni, je velmi citlivá záležitost. A je třeba se pouze zaměřit na to, jak jednotlivé země a někdy politické strany odlišně vnímají to, jak by měla být definovaná migrace, jak se s tímto problémem vypořádat a e, tato, tyto odlišné názory v Evropské unii se jen těžko se jen e, těžko dávají do souvislosti s nimi vlastně, jak by tato politika mohla či měla eh, eh, fungovat v souvislosti eh, s kritérii migrační. Jde tedy o to, jak definovat otázku stability. To je totiž také klíč v této zprávě. Kdybychom tuto stabilitu měli brát eh, velmi zeširoka, to znamená eh, dát eh, dohromady veškeré fenomény přírodní i kulturní, jako deforestace, migrace, nepokoj jako a podobně, tak to by potom samozřejmě možná lépe odpovídalo těm definicím eh, občanské krize. Já musím říci, že ta zpráva přichází opravdu v nejpříhodnější chvíli a mm, to tím spíše, že jsem eh, sepsal návrh, eh, který jak si eh, byl předběhnut vývojem události a <laughs> tudíž už není aktuální. Já tedy ještě jednou opakuji, že tato zpráva, ačkoliv eh, se na tom teprve pracuje, tak de facto ta konečná podoba už, je, eh, už se vlastně rýsuje. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní Benarabatu. Tak paní López tedy. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat panu Proverovi za jeho zprávu o migračních tocích protože nám připadá opravdu velmi příhodné diskutovat o tomto tématu zde na výboru AFET. Normálně se o tom debatuje na výboru LIBE a vždy se na to dívají z hlediska bezpečnosti. My teď k tomu přistupujeme z jiného a mnohem zajímavějšího úhlu pohledu. To jsou skutečně mezinárodní pro problémy vyplývající z těchto migračních toků. A především jde o to, jakým způsobem navazujeme spolupráci nejen s transitními zeměmi, ale také se zeměmi původu. Proto mně připadá tento přístup opravdu velmi vhodný. A to, že na to budeme nahlížet jako otázku mezinárodní politiky a ne na otázku bezpečnosti, mně připadá opravdu velmi zajímavé. Myslím si, že velmi často se setkáváme s neznalostí těchto migračních toků, protože vždycky jsme k ním přistupovali jako k hrozbě. Nikdy jsme se na ně nedívali z jiného uhlu pohledu. A to nám zabránilo lépe se seznámit s těmito migračními trendy a s tím, jakým způsobem ovlivňují budoucnost Evropské unie. Já si myslím, že znalost údajů je velmi důležitá. Navíc ještě Protože velmi často se směšují uprchlíci, kteří žádají o azyl, skutečně podle ženevské umluvy, a ti, kteří jsou uprchlíci, prchají třeba před válkami, žádají o dočasnou ochranu nebo o doplňkovou ochranu, anebo zde máme migrační toky, které vyplývají pouze z mobility. Hledají lepší život, a máme zde toky, které jsou řízeny pracovními potřebami. To bude v budoucnosti velmi běžné a obousměrné. Je to příčina, nebo tedy vyplývá to z, z globalizace, kterou prožíváme. A všechny tyto toky si zaslouží mnohem hlubší analýzu. protože v budoucnosti bude nutné do našich mezinárodních vztahů začlenit eh, tento princip a to z úplně nového hlediska a ne z hlediska výboru Libe, kde jsem za to zodpovědná já a kde se díváme na migraci jako na hrozbu. Toto je opravdu nový přístup, který mně připadá velmi vhodný. Nevím, jestli v budoucnosti k tomu budeme přistupovat takto, ale myslím si, že by bylo vhodné rozvinout eh, znalost těchto migračních toků a navázat eh, užší kontakty se zeměmi, které nám způsobují komplikované situace, měli bychom tedy upevnit vztahy se zeměmi původu a s transitními zeměmi. Děkuji. Děkuji, pan Protaševič. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, kolegové, já přepnu do polštiny, pokud vám to nevadí jelikož nám parlament zajišťuje tlumočení. Tak eh, pokud mohu, rád bych eh, začal poblahopřáním autorovi zprávy. Byl to velice dobrý výchozí bod, tento návrh zprávy. A proto bych chtěl ještě poděkovat za velice konstruktivní vyjednávání, která proběhla minulý týden ve Štrasburku se zástupci ostatních politických skupin a samozřejmě i s panem zpravodajem. A nehovořili jsme tam pouze o našem stanovisku, které bylo zohledněno a já zde hovořím ve jménu frakce EPP, ale byly zohledněna, byla zohledněna také politická fakta vše, co tedy mezi tím se na politické scéně vyvinulo. A tím mám na mysli od přípravy návrhu zprávy až po dnešní diskuzi. Bohužel pozorujeme velice závažné politické turbulence v severní Africe, samozřejmě zejména v Líbii. A toto má samozřejmě dopad na to, jakým způsobem by měla vypadat naše zpráva o migračních tocích plynoucích z nestability. Naše zpráva vlastně bude důsledkem takovéhoto procesu. Já bych chtěl ještě jednou pogratulovat panu zpravodaji. Byl z toho reagovat rychle a pozměňovat eh, v rámci kompromisu svou zprávu. Takže zpráva mohla být velice aktuální. Aktuálně jsme ji přepracovali s ohledem na současnou situaci. Co mě velice, nebo co nás, jakožto frakci, velice těší na touto zprávě, to jsou jisté základní hodnoty, které tam pan zpravodaj velice dobře zapracoval. Jedná se konkrétně o odstavec 4. Jsou to jisté podmínky, které jsou stanoveny proto, aby pomoc Evropské unie, kterou unie poskytuje rozvojovým zemím, mohla být tedy přidělena, poskytnuta. Je důležité, aby toto se pojilo s konkrétními podmínkami, s kritérii. Není možné, eh, jak si mít prospěch eh, z finančních nástrojů, pokud nemáme jistotu, že právě v afrických zemích eh, to nebude provázeno realizací důležitých politických a ekonomických reform. Protože pokud budeme provozovat politiku mm, jaksi bezpodmínečnou, tak to přesně má takové dopady, které nyní můžeme v regionu sledovat. Jde tedy o to, aby se lépe vedlo nejenom politickým činitelům, ale hlavně občanům. Čím rychleji se občanům v našich sousedních státech povede lépe, tím rychleji se situace zlepší a zastaví se migrační tok z těchto zemí směrem do Evropské unie. A další věc, a nyní nehořím jako zástupce frakce EPP, hovořím zde jako zástupce země, která není členem Evropské unie dlouhou dobu. Nemáme velké zkušenosti s ilegálním přistěhovalectvím, na rozdíl od Manty, Španělska a tak dále. Zkušenosti Polska jsou velmi omezené, ale chci říct, že nás ta problematika velice zabí, zajímá a sdílíme názor, který pan zpravodaj projevil ve své zprávě, totiž to, že otázka zvládání nelegální migrace není pouze by neměla být pouze problémem zemí, které jsou e, s migrací přímo konfrontovány. Měla by to být záležitost celé Evropské unie. Je třeba mít je všeobecnou solidaritu. Tento koncept se nám líbí velmi a proto si myslím, že je třeba podpořit zprávu pana Provery. A další věc, je to výsledkem našich e, rozhovorů o pozměňovacích návrzích. Myslím si, že je na čase, aby Evropská unie zavedla společnou migrační politiku a nejenom ve vztahu s, k nelegální migraci, ale také s ohledem na migraci legální, protože je jasné, že dříve či později migranty v Evropské unii potřebovat budeme. A bez společné migrační politiky, migrační politiky, jakou má například Nový Zéland, Kanada a USA již po léta, bez takovéto politiky budeme mít tu situaci, že se k nám budou dostávat pouze migranti, které si jaksi nepřejeme. Proto potřebujeme společnou evropskou politiku. A ustanovení zprávy, která jdou tímto směrem, se nám velice dobře líbí. My eh, to podpoříme jak na výboru, tak na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Salafrankos. Eh, děkuji. Eh, chtěl bych panu Proverovi poblahopřát eh, k eh, odvedené práci. Myslím si, že mm, toto, tato téma patří k těm nejdůležitějším pro Evropu a pro svět. A já určitě souhlasím tedy s těmi, kteří se na to dívají nejenom z hlediska mm, zahraniční a bezpečnosti, ale také z hlediska ekonomického, sociálního, kulturního, ekologického. Zdá se mi, že navzdory doporučením pana Provery a stínových zpravodajů je zde jeden zásadní bod, který myslím přesahuje tady tento, toto téma a jeho dosah. Myslím si, že jde o jeden z největších problémů pro Evropu eh, v tomto století, poněvadž zde máme tolik eh, lidí, mladých, kteří potřebují pracovní místa, to je nějakých prostě, to, to, to jsou miliony lidí, eh, které navíc se ještě tlačí do Evropy. my budeme mít kolem roku 2030 zhruba 35 milionů imigrantů v Evropě, která bude mít eh, půl miliardy lidí. A když se podíváte na islámskou populaci ve světě, tak opět v roce 2030 eh, můžeme počítat s obrovským přírůstkem. Čili hovoříme o úplně novém typu Evropy a o velkých e, změnách e, v rozsáhlých skupinách obyvatelstva. Čili toto je takový jakýsi prout velké řeky, která si razí své koryto. Máme tady velkou nejistotu, která vyplývá z různých bezpečnostních a ekonomických ohledů. Otázka je, jakým eh, eh, způsobem chtějí noví imigranti koexistovat eh, s původními obyvateli nebo s staršími imigranty, jak to vlastně bude dále s zdravotními službami, sociálními službami, budou schopny držet krok. Dnes třeba tady máme děti nelegálních imigrantů, kteří se třeba dostávají do nemocnic, do klinik v Řecku, eh, usilují o ošetření a to začíná být velký problém. Má to mimo jiné tedy svoji ekonomickou dimenzi, protože opravdu to, ta péče ta, eh, není zadarmo. Čili tady je spousta praktických problémů, kterými je třeba se zabývat. My bychom skutečně neměli zůstat u planého teoretizování. Je třeba se tím zabývat prakticky a pragmaticky. Nevím, jestli to vyřešíme, ale každopádně se musíme zabývat eh, a praktickými aspekty. Děkuji. Nyní pan Provera, pokud si přeje reagovat. Con, eh, con grande mm, franchezza, devo dire che i colleghi hanno... Zcela otevřeně chci říci, že kolegové zde zdůraznili aspekty, které i já považuji za velice důležité a které možná ještě nebyly dostatečně zohledněni v mé zprávě. Ono to souvisí s našimi kompetencemi. My zde jsme ve výboru pro zahraniční záležitosti a neměli bychom se vměšovat do odpovědnosti dalších výborů. Já bych začal s tím, co řekl pan Tango. E, popsal zde mm, jakousi základní perspektivu zprávy, to, jak na to nahlížíme. Ve zprávě se snažíme zohlednit historickou dimenzi a, a to e, jaksi průřežově frakcemi i přeshraničně. Samozřejmě celé politic, různé politické skupiny zde přispěly, ale já jsem opravdu chtěl to, k tomu tématu přistoupit průřezově skrz všechny frakce. Paní López, já s vámi naprosto souhlasím. Váš, náš přístup je opravdu jiný než přístup dalších jiných výborů. My se zde snažíme uh, ten problém uchopit celostně, holisticky, tedy bez ohledu na současnou situaci, aktuální nouzovou situaci. Nám jde opravdu o holistický přístup. A pokud si objasníme, jakým způsobem bychom mohli zem eh, nejlépe preventivně postupovat, zejména ve slabých státech, až si ujasníme, jakým způsobem eh, chceme jako Evropa k tomu zaujmout pozici, tak potom budeme, musíme mít odvahu eh, vlastně sladit nás postoj s dalšími velkými moc, světovými mocnostmi. Čínou, Ruskem a USA, aby zde nedocházelo ke zdvojené práci či zbytečné konkurenci, protože jinak se vystavujeme nebezpečí, že nebudeme mm, postupovat účinně a budeme mrhat prostředky. Paní Lopez má naprostou pravdu, když říká, že nesmíme chápat migraci pouze jako ohrožení že to, to je pouze jednostrané vnímání. Migrace může být také šancí, a to jak pro země původu, tak pro země, které migranty přijímají. Je třeba ale definovat jasnou politiku a jasná pravidla pro spolupráci, tak, abychom dosáhli lepších výsledků. Pan Kotasěvič. Pan Protaševič říká, že jsme měli sledovat eh, vývoj věcí ve světě. Já si myslím, že to je právě význam našeho výboru AFET, proto máme mimořádný význam při předcházení takovýchto jevů, které vyplývají ze strukturálních problémů, protože AFET je výborem, který může sledovat změny situací v jednotlivých zemích, v jednotlivých oblastech světa a možná zasáhnout eh, s větší rychlostí a upravit svou vlastní politiku. Odstavec 4 podmíněnost. My jsme se shodli se všemi ostatními stínovými zpravodaji. Tam nejde o to, že bychom někoho vydírali nebo prosazovali podmínky, které by vyplývaly z našich národních zájmů. Podmíněnost znamená efektivní zásah především pro lidi. Já se už 20 let zabývám mezinárodní spoluprácí, velmi dobře jsem ji studoval a nesmíme si skrývat, že většina zdrojů, které byly vynaloženy mezinárodními organizacemi nebo státy, byly promrhány anebo byly ukradeny a k lidem se nedostalo vůbec nic. Takže podmíněnost musí zajistit především účinnost zásahu a Účinnost zásahu závisí na strukturálních podmínkách v terénu. Ani při nejlepší vůli není možno uskutečnit projekty, pokud chybějí nějaké základní věci, například přístupové cesty, abych uvedl opravdu banální příklad. A dále? Ještě dvě, tři minutky, pane předsedo, ale ta otázka je opravdu pro mě velmi zajímavá podmíněnost. Je také důležité při některých situacích, eh, my nemůžeme bez rozdílu pomáhat eh, některým zemím, aniž bychom se ujistili, že vedou politiku, která postupně povede k zavedení demokracie a dodržování lidských práv. My nemůžeme pomáhat zemím, které se chovají pseudodemokraticky nebo diktátorsky, protože v tomto případě bychom posilovali vládnoucí činitele proti lidu. A to je aspekt, který je v Evropském parlamentu velmi přítomný. Je to jedno z klíčových témat, pokud jde o lidská práva a právní stát. A další věc, a tím už završíme vystoupení pana Protaševiče. Já souhlasím s tím, že evropská politika musí počítat s tím, že je zde nelegální imigrace, protože to je fakt, ale musíme především budovat konstruktivní politiku v této oblasti, protože nám jde o to podpořit eh, legální imigraci. Pane si myslím si, že pro sv... země třetího světa je to opravdu zásadní. Co žádá většina zemí? I zemí našeho kontinentu, a to nejen. Co žádají od imigrace? Mnozí chtějí, aby přistěhovalci byli mladí, aby byli profesně vzdělaní, aby, byli, aby měli určitou kulturu, aby měli vlastnosti a schopnosti, které z nich činí velmi užitečné posily pro naši společnost. Ale, drazí kolegové, to je takzvaný takzvané vysávání mozku. My odebíráme to nejlepší zemím, které usilují o rozvoj a tím pádem je brzdíme v rozvoji. Odsuzujeme je ke spoždění v rozvoji. A potom je odsuzujeme také k tomu, že jsou závislé na naší pomoci. Je to tedy otázka která má různé sociální, politické, hospodářské, finanční aspekty. Jde o dodržování hodnot, eh, hodnot, které některé naše společnosti ztrácejí. Já jsem se na to podíval co nejvíc objektivně, protože si myslím, že je to otázka, která si zaslouží naše úsilí. Ještě jednou děkuji kolegům a děkuji panu předsedovi. I já vám děkuji. Děkuji. Chci vám připomenout, že hlasovat se bude dnes odpoledne, takže měli byste o tom vědět. We'll Děkuji. A nyní přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání našeho dnešního dopoledne. A to je Absolutorium 2009, souhrný rozpočet EU díl 3, komise. A prosím Veronik de Kaiser, aby se ujala slova. Splendid. Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Abych eh, přednesla nepříliš zajímavé téma, to znamená absolutorium. Musím ovšem říci, že je to velmi důležité téma, protože nám umožňuje ověřit si, zda výdaje evropských institucí byly efektivní a účinné a především zda byly v souladu s politickými liniemi a s našimi cíli zde v Evropském parlamentu. Jak říkám, je to technická a politická otázka. Po technické stránce je to připraveno účetním dvorem. Máme zde celou řadu doporučení, ty máme mezi stránkami 136 a 159, eh, to uvádím pro ty, kteří by se na to chtěli podívat. A je to také politické téma, protože my k tomu máme také příležitost eh, uvést, zda je to to, co jsme chtěli, zda jsme spokojeni. Máme zde tedy pět odstavců, já to projdu velmi stručně, já doporučuji udělení absolutoria, i když samozřejmě zde máme zprávu účetního dvora a já ji podporuji. Podporuji i jednotlivé komentáře účetního dvora. Obecná poznámka. Globálně zde došlo k omezení počtu chyb ve srovnání s uplynulými lety. Některé chyby mohou být považovány za chyby ex ante nebo ex post, ale globálně se situace zlepšila, tendence je pozitivní a to je z velké části důvod, eh, proč je zde pozitivní stanovisko k tomuto absolutoriu. Když se podíváme do detailu na zprávu účetního dvora, vidíme, že to neznamená, že by zde nebyly žádné chyby. Ano, bylo vynaloženo určité úsilí, začínají tyto kroky přinášet své ovoce, ale musíme ještě počkat pravděpodobně několik let, než to bude opravdu bez problému. Musíme ovšem sledovat tuto tendenci. Některé kroky se projeví až dlouhodobě, z dlouhodobého hlediska. V roce 2009 bylo zaznamenáno mnoho chyb, pokud jde o blok zahraniční politiky. Jednalo se především o problémy způsobilosti a problémy při zadávání zakázek. Já samozřejmě plně podporuji rozpočtovou kontrolu a účetní dvůr, který požaduje, aby tyto chyby zmizely, to je jasné, ale u některých z těchto chyb se domnívám, že bychom měli tolerovat eh, výjimečné riziko. Někdy se to týká situací, které jsou velmi nestabilní, velmi rizikové. Jedná se o přechodové situace. A pokud se tam objeví několik chyb a přesto politicky je uděláno to, co očekáváme, je to ve smyslu našich politických linií, tak si myslím, že bychom měli tyto chyby tolerovat. Samozřejmě obecná tendence je usilovat o nulovou chybovost, ale to je dlouhodobý cíl. A já osobně mám pocit, že zavedené mechanismy a kroky komise v tomto smyslu jsou účinné. Chci poděkovat paní Lezing a paní Orgovej za to, že předložili pozměňovací návrhy, je jich pět. Já musím říci, že si sice cením pozměňovacích návrhů paní Lezing, ale nepodpořím je, dala jsem k nim negativní stanovisko, jedná se o pozměňovací návrhy 2 a 3 ty ostatní přijímám, protože zlepšují mou práci. Pokud je pozměňovací návrh dvě. paní Sabin Lezinke eh, nám předložila pozměňovací návrh, který je tedy zcela politický. Samozřejmě v tomto smyslu ho vítám, protože, jak jsem říkala, je zde politická složka, této činnosti. Nicméně říká se zde, že rozpočty musí být věnovány mírové a civilní zahraniční politice v souladu s mezinárodním právem. Promiňte, já si to teď tady překládám z angličtiny do francouzštiny. A zajišťuje, že Evropská unie bude mediátorem a zprostředkovatelem, který bude usilovat pouze o mírové řešení. Stane se nenásilným hráčem, to se tam také uvádí, no tak to je takové trošku zvláštní, já si nemyslím, že by Evropská unie byla kdy násilným hráčem, já jsem zcela pacifista, myslím si, že Evropská unie jednala, sledovala jednání, ale nemyslím si, že by zasahovala násilně. Nicméně myslím si, že v případech zcela výjimečných a zcela mimořádných, o kterých jsme diskutovali minule ve Štrasburku, nemůžeme vyloučit eh, použití síly. Samozřejmě Evropská unie bude i nadále k tomu přistupovat eh, s cílem eh, prosadit mírové řešení ale nemůžeme vyloučit, že mimořádně nedojde k něčemu jinému. Takže v této chvíli si myslím, že tento pozměňovací návrh je příliš silný. K pozměňovacímu návrhu 3, tak tam paní Lizink vypouští to, že výjimečně a v mimořádných situacích přijímáme určitou míru chybovosti, považujeme ji za přijatelnou. Já tam uvádím, že v těchto případech můžeme výjimečně tuto chybovost akceptovat. To neznamená, že bych uznávala chybovost jako princip, takže já bych ráda ponechala to původní znění. Hlavní je samozřejmě absolutorium jako takové a pozitivní stanovisko k tomuto absolutoriu. To je vše. Děkuji, paní Lezing. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji paní de Kaiser za to, jak se podrobně zabývala mými pozměňovacími návrhy. Já samozřejmě vyslovuji lítost nad tím, že Eh, ten pozměňovací návrh ve směru mírové zahraniční politiky nakonec nepřijímá, i když eh, zpočátku jsem měla dojem, že by snad přijatelný být mohl. Já tady eh, opravdu nemohu upravit ten pozdělací návrh tak, jak jste navrhla, neboť to neodpovídá potom už mému přesvědčení ani přesvědčení mé frakce. Já bych tedy chtěla z tohoto důvodu se soustředit pouze na ten druhý bod, o kterém jste v závěru také hovořila, a sice ohledně odstavce 4, kde hovoříte o toleranci určitých kód eh, chybovosti eh, ve výjimečných situacích. Eh, to také bohužel nemůžeme zcela potvrdit, protože Eh, to by potom mohlo být vykládáno jako, že obecně jsme proti určitou toleranci. Já nevím, eh, myslím si, že naše eh, zdůvodnění je natolik nespecifické a obecné, že by se to mohlo skutečně použít kdykoliv. Proto já tady žádám o vyškrtnutí odstavce číslo 4 a budu na tom trvat. Děkuji. Eh, přejete si zareagovat, prosím, paní de Kaiser. Paní de Kaiser, přejete si reagovat. Ne, pane předsedo, já zcela respektuji stanovisko paní Lezinke. Já jenom chci říci, že tam nehovoříme o obecné toleranci, ale o mimořádných případech, ale plně chápu její starosti. Děkuji vám tedy. Chtěl bych jen připomenout, že hlasování proběhne dnes odpoledne k této zprávě. A myslím, že tím můžeme uzavřít naše dopolední zasedání a setkáme se v 15 hodin dnes odpoledne.